od, aha, ještě hlasování zítra ve 12 hodin. Jako další bod pořadu jednání jsou otázky k ústnímu zodpovězení na komisi, eh, které se týkají exteritoriálního dopadu právních předpisů třetích zemí a právních předpisů EU v oblasti ochrany údajů. Takže srdečně vítám paní komisařku Redingovodou a přeji panu komisaři Barnierovi příjemný večer. So, als erste Rednerin haben wir Frau... Jako první řečníci paní Infeld vyzývám na uh, dvě minuty. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Jsem ráda, paní komisařko, že vás tady vidím. Milí kolegové, oč nám dnes jde? Můžeme si být jistí, že naše mm, evropské zákony opravdu v rámci Evropy platí, nebo je mohou nějakým způsobem trumfnout zákony jiných zemí? Například USA se domnívá, že jejich legislativa se netýká pouze aktérů v rámci USA, ale že týká se i aktivity těchto občanů kdekoliv ve světě. Takže v tom smyslu má e, požívá americké zákonodárství exteritoriality. Například může poskytnout občan do USA eh, údaje, které jsou skladovány v Evropě. Například máme Medicare, máme eh, Patriot, Ehm, máme rovněž zákon týkající se e, sledování a získávání operativních údajů, e, FISA, e, FATKA a tak dále. Ale údaje, které se skladují v Evropě evropskými jednotkami, se musí podřídit evropskému zákonodárství a my to uznáváme. Ale e, co se dělá pro e, firmy, které jsou najednou e, v tom, Eh, neřešitelném konfliktu různých jurisdikcí a jiné země, kde například jsou přítomny evropské firmy. Například mnoho firm otevírá pobočky v Číně a i tam potvrzují, že narážejí na tento problém, že totiž ty firmy rovněž se s tím potýkají. A netýká se to pouze zákonodárství týkajícího se komunitární ochrany údajů, ale vlastně i jiného zákonodárství, takže Eh, Fatka například je pro evropské banky vážným problémem a doufáme, že v, na půdě výboru Econ se s panem komisařem Barnier budeme brzy o tom bavit. Paní komisařko, já vás vyzývám, abyste s tím něco dělali. Nepotřebujeme novou legislativu, potřebujeme pouze, aby se stávající legislativa dodržovala a to důsledně v zájmu evropských občanů. Děkuji vám, paní kolegyně. Já bych ještě připomněl, poněvadž je tady nové složení, že chceme dneska skončit na čas, takže vás všechny prosím o to, abyste dodržovali čas. Nyní na minutu a 30 dávám slovo panu kolegovi Matiasovi. Děkuji vám, paní před, pane předsedající, děkuji vám, pane komisaři. My tady hovoříme opravdu o důležitých záležitostech. Týká se to mimo jiné tedy eh, konfliktů mezi jednotlivými jurisdikcemi v oblasti ochrany dat. Ochrana dat to je velice eh, citlivá oblast a já jsem rád, že se tomu dále věnujeme. My nyní hovoříme o střetu mezi právy na jedné straně a Eh, mezi eh, jiným pojetím práv, než je tady v Evropské unii. Jsou to případy, kdy eh, legislativa jiné země se snaží přebít nebo alespoň zastínit evropskou legislativu. Ovšem Evropská unie a její občané jsou v jakémsi smluvním vztahu a občané poskytují své data tedy s e, tím, že očekávají jejich ochranu. A pokud to tak nebude, pak e, bude tato smlouva důvěry narušená. Evropská unie e, prostě nemůže za tuto cenu poskytovat důvěrné údaje třetím stranám. Občané Evropské unie očekávají, že tady Evropská unie bude chránit jejich práva. Eh, nicméně víme, že konkrétně Spojené státy neustále žádají eh, sdělování dat od Evropanů eh, o obchodních záležitostech, zdravotních stavu a tak dále, ale to jsou přesně věci, které chceme mít chráněny. Pane komisaři, toto bylo skutečně velice problematické a já musím říci, že já budu vždy na straně těch občanů, kteří si přejí, aby jejich data byla chráněna. A pokud snad eh, lidé eh, budou rozlobeni a eh, vyjdou do ulic, protože budou mít pocit, že jejich práva nejsou chráněna. Já budu určitě na jejich straně. Jednoduše a prostě nelze budovat společenství, pokud se narušují a podkopávají vazby důvěry mezi státem či unii a občany. Takže já se ptám, jak můžeme eh, zajistit to, že evropská legislativa bude mít přednost před legislativou, legislativou jiné země. My tady máme navíc ještě legislativy 27 členských zemí a ty jsou také suverénní. A nyní tady máme příklady eh, Spojených států, které jdou vlastně proti všem těmto legislativám a to je velice závažná věc. A kromě toho bych vás, paní komisařko, chtěla požádat, abyste nám řekla, co činí Evropská unie Evropská komise proto, aby se to neopakovalo, aby a navíc jako na běžícím pásu. Co děláte pro to, aby osobní údaje, obchodní údaje požívaly skutečnou ochranu? Mohou se na to občané spolehnout? Ano, také se samozřejmě máme tady otázku, že je třeba informace ukládat, ale e, toto je, toto je e, velice, velice citlivá věc. Můžete nám dát příslušná ujištění, prosím. Děkuji vám. Děkuji. Nyní na dvě minuty dostává slovo pan Albrecht. Děkuji vám, pane předsedající. E, vážená paní komisařko, dnes hovoříme o otázce přístupu k údajům evropských občanů ze strany třetích zemí. To znamená používání práva třetí země vůči občanům Evropské unie. To samozřejmě je otázka, která je zásadní ve stále provázanějším světě. Čili neustále jsou zde konflikty o tom, které právo v jakém případě platí. A já myslím, že my potřebujeme slyšet odpovědi na tyto otázky. Opakují se nám situace, kdy eh, nyní se čím dál více dat i osobních ukládají v takzvaném cloudu. Čili tady je otázka, k čemu ta data jsou a jaké jsou záruky toho, že i v tomto případě i v tomto prostředí e, i u mezinárodních koncernů, e, že se tedy občané mohou spolehnout na standardní ochranu dat. Já jsem s radostí vzal na vědomí to, že začínáme reformovat toto právo na, Evrop, na úrovni Evropské unie. Komise nám předložila kvalitní návrh ale na rozdíl od předcházejících návrhů zde chybí článek, který by jasně řekl, že při požadavcích třetích zemí eh, je možné těmto požadavkům eh, vyhovět pouze tehdy, když je to přípustné eh, v oblasti správně a policejní spolupráce. Eh, já bych eh, rád se doslechl vysvětlení, proč takové ustanovení není v tomto novém návrhu. Já myslím, že by bylo dobré, kdybychom si dali takovéto ustanovení do své legislativy, pokud nebudeme mít eh, s těmi třetími zeměmi dohody, jak to bude uspořádáno. Děkuji a nyní pan Busutil na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem rád, že vás vidím za předsednickým stolem. Pro eh, lidoveckou frakci je soukromí a ochrana dat občanů velice vážná záležitost. My v několika posledních letech jsme dělali hodně proto, abychom měli ty nejlepší možné zákony na ochranu dat našich občanů. Eh, kdykoliv se zpracovávají data v Evropě, eh, chceme, aby Eh, občané se mohli spolehnout na to, že se mohou spoléhat na vysoké standardy ochrany dat. Ale pokud tato data jsou zpracovávána ve třetí zemích, tak to už je něco jiného. Je zde obava, že naše standardy se nemusí v těchto případech, kdy jde o třetí země, nemusí se uplatnit v plném rozsahu. Samozřejmě, že by bylo ironické, že by eh, jiné země, třetí země, mohly snáze zpracovávat data evropských občanů, než jak to mohou vlastní instituce v Evropě. To je samozřejmě z hlediska občana nepřijatelné a musí to být nepřijatelné také z hlediska našeho parlamentu, musíme zde hledat řešení. A naše eh, řešení musí vycházet z premisy, že zákon, který si přijme třetí země, nemůže být automaticky uplatňován na občany Evropské unie, pokud nemáme explicitně v našem zákoně eh, takovouto možnost povolenou. Prostě musíme eh, zajistit legislativně to, aby žádná eh, třetí země nemohla obcházet naši legislativu a to ani legislativou ochrany dat. Čili my musíme zjistit, zajistit, aby ta ochrana byla jak v zákoně, tak v praxi. A ten balíček, který, balíček zákonů, který navrhuje eh, komise, tak to je příležitost pro to, abychom eh, vstoupili a posílili si pozice vůči Spojeným státům, eh, s nimiž momentálně eh, vyjednáváme. Děkuji vám, pane kolego, a slovo má paní komisařka Reding. Pane předsedající, já naprosto souhlasím s poslanci, kteří uvedli, že vysoký standard, který po právu poskytujeme našim občanům, eh, musí být přenášet také na úroveň výměny dat se třetími zeměmi. Můžete mi věřit, že tyto otázky bereme v komisi velmi vážně. Komise je totiž přesvědčená a podporuje stanovisko, že jde o záležitost principiální. Právní akt, který si zavede třetí země, nemůže být automaticky a přímo uplatňován na úrovni EU, pokud unijní právo nebo právo členské země takové to, takovou to legislativu třetí země eh, explicitně neuzná žádný zákon třetí země nemůže mít přednost před evropskou legislativou nebo legislativou členské země a to se samozřejmě vztahuje také na ochranu dat. Jakékoliv zpracování evropských dat musí být v souladu s eh, příslušnou legislativou EU. A to je otázka paní Entwelt. Eh, americké exekutivní orgány vyžadují od firem data, data, které fungují podle evropských zákonů. A pokud tedy vyžadují tato data, tak musí používat stávajících právních kanálů, které jsou mezi námi dohodnuty. A to se týká také dat, která předávají eh, firmy, které jsou v umístěny v EU firmám do Ameriky. A musí být jasně řečeno, za jakým je to účelem. A to zní dobře, až na to, že současný právní rámec EU tuto otázku explicitně neřeší. A právě toto je důvod, proč my, a pan zpravodaj to velice dobře ví, proč my s nařízením o ochraně dat, kterou jsme předložili jako komise 25. Eh, ledna, proč se pomocí tohoto právního aktu snažíme vyjasnit právní situaci. Zde se hovoří, že předání dat může se eh, uskutečnit pouze tehdy, pokud jsou splněny podmínky pro provedení tohoto převedení dat, nikoli pouze tehdy, když je zde zdůvodněno uh, Eh, toto předávání dat veřejným zájmem, který je uznán evropským právem nebo právem členské země. Může jít eh, třeba o předávání dat mezi eh, úřadem pro dohled na hospodářskou soutěž nebo mezi celními policejními orgány či orgány stíhajícími trestné činy jak bylo správně řečeno, je tato otázka vznášena eh, v rámci dohody o ochraně osobních dat a jak parlament dobře ví, jednání zatím probíhá. V současné době se ještě nepodařilo dospět k uzavření těchto jednání. Parlament dále zdůrazňuje, že toto je element, který eh, spadá do kompetence mého kolega zodpovědného za zdanění. A to vlastně spadá do nařízení FATKA. A zde bych chtěla říci velice jasně, možná, že to je pro parlament novinka, to, co nyní řeknu, a totiž, že Evropská komise eh, pravidelně a intenzivně žádá jednání se spojenými státy v rámci dialogu o regulaci trhu a eh, ve středu eh, Spojené státy ohlásily, že FATKA musí být v souladu s předáváním dat mezi správci daní a spíše než eh, tím, že by se eh, toto dalo jako povinnost eh, finančním zprostředkovatelům EU. Čili toto je velice jasná věc, kterou tedy bude muset ještě formulačně doladit, ale každopádně je to cíl, kterým, ke kterému směřujeme a komise bude nadále spolu s členskými E, zeměmi a s vámi dále konzultovat toto e, věc, abychom e, dosáhli plného souladu s Evropskou chartou základních práv. A když už je řeč o Spojených státech, pane předsedo, tak to také znamená, že se to bude týkat také dalších třetích zemí, kde ale samozřejmě nejvíce se hovoří o vztazích mezi EU a Spojenými státy. Určitě i v budoucnu budeme mít mnoho dalších debat eh, také s kontinenty, s nimiž udržujeme specifické vztahy. Děkuji vám, paní komisařko, a nyní se dostáváme k řečníkům za frakci. Nyní pan Diaz de Meraze za lidovou stranu na minutu a půl. Entiendo. Děkuji, pane předsedo. Chápu, že právní úprava v oblasti ochrany údajů může vycházet eh, z požadavků na národní bezpečnost, ale nesmíme zapomínat, že extrateritoriální dopad těchto právních úprav eh, může poškozovat práva evropských občanů. Stalo se třeba, že Patriot FISA nebo FATKA takovéto poškození práv eh, způsobily. Evropské finanční instituce, pokud je chápeme širokým způsobem, tímto způsobem musí poskytovat informace například eh, kdo drží jejich účty a jak probíhají platby. Není žádné ospravedlnění pro získávání těchto údajů a uživatelé ani neví, jakým způsobem a za jakým účelem jsou tato data zpracovávána a jak dlouho budou skladovávána. Proto musíme přijmout opatření a vytvořit legislativní úpravu, která nám umožní chránit tento princip. Měli bychom chránit eh, údaje našich občanů a také bezpečnost našeho území, ale samozřejmě nesmíme zapomínat na práva evropských občanů a to je úkol, kterým se musí zabývat s mnohem větším zájmem Evropská komise. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane kolego. Jako další za socialisty demokraty na minutu a půl pan Drouces. Děkuji. pravděpodobné extrateritoriální eh, dopady eh, těchto zákonů, zejména ze strany eh, Spojených států na oblast ochrany osobních údajů, mají pro Evropský parlament obrovský význam. Tedy je velice důležité, abychom my jako europoslanci zjistili, zcela přesně, a to i od vás, paní komisařko, zda nedochází k porušování evropské legislativy oblasti ochrany údajů. Konkrétního porušování. Tady přece jde o konkrétní práva evropských občanů. To eh, má dopad i na to, jak funguje ehm, komunitární hospodářství, jak fungují hospodářské subjekty a já bych eh, rovněž se rád eh, dotkl vlastně problému, který už jsem nakousil před nedávnem, totiž vaše návrhy na přepracování směrnice o, o proprac, zpracovávání osobních údajů e, z 95. roku. E, pro nás se ubírá správným směrem. My totiž žijeme v dobách, e, kdy se Evropu kritizuje, protože je jakoby schází ji trochu schopnost vést. Rovněž se stává stále méně svéprávna jakoby. A to už je trochu jiné téma, ale eh, v oblasti osobních údajů je Evropa, co se týče ochrany, spíše příkladem ostatním zemím. A já doufám a zároveň chci vyjádřit i jistotu po všech diskusích, které jsme společně vezli, vedli, že i komise a vy, paní komisařko, se budete osobně zasazovat o to, aby ta práce dosáhla ještě dalších úspěchů. Děkuji. Děkuji. Jako další paní Matiu na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, ochrana nebo normy v oblasti ochrany osobních údajů třetích zemí jsou úplně jiné než evropské. A je tedy naší povinností ujistit se, že bude dodržováno evropský, pro evropské občany toto minimum ochrany. Je důležité, aby osobní údaje byly zpracovávány loajálně a sbírány za legitimními účely. Evropští občané musí mít právo na přístup a opravu těchto osobních údajů a v případě porušení jejich práv eh, musí mít právo jít soudní cestou. Mezinárodní normy by měly mít právo eh, koexistovat a mělo by také být možno vyřešit soudní cestou tyto problémy. Nestačí pouze evropská legislativa, musí soužít s mezinárodními normami protože my se nemůžeme zbavit svých eh, práv a závazků vůči evropským občanům. Tato debata nám připomíná relevantnost tohoto projektu. Zavedení evropského programu dohledu nad financováním terorismu. Tento systém nám umožňuje mít k dispozici mechanismus, eh, který ukázal, že je efektivní ve Spojených státech. Eh, přitom také respektuje právo na soukromí. Evropské instituce musí dále postupovat eh, v tomto úsilí a zároveň také zajistit ochranu. Děkuji. Děkuji velice, paní kolegyně. Nyní přecházíme k postupu Catch the Eye. Chci připomenout všem, kteří už byli na seznamu řečníku, že to pro ně neplatí. Takže paní kolegyně Infel, vy máte modrou kartu, nebo jak mám chápat to, že se hlásíte? No, pane předsedo, já nevím, jak ten postup podle vás vypadá. Totiž nejdůležitější otázka zůstala nezodpovězena a já ji chci paní komisařce zopakovat, abych opravdu ta, tu odpověď uslyšela, než se rozejdeme. Totiž otázka spočívá v tom, v rámci současných uh, Eh, pravidel na ochranu údajů v EU. Co může udělat firma, která se chce nějakým způsobem chránit, když například má eh, původ v USA a eh, údaje jsou skladovány v Evropě a jsou kryty evropskými zákony a najednou ona je požádána, aby je předala do USA. A to není v rámci nějaké vzájemné právní pomoci. Najednou tyto firmy jsou povinny předávat údaje, jež jsou v rámci ochrany eh, evropských zákonů eh, chráněna najednou do Ameriky, eh, do jiného státu. Děkuji paní kolegyně za vyjasnění této otázky. Ale nejdříve tady v rámci každý aj máme paní Prendegast na jednu minutu. Děkuji pane předsedo. Paní komisařko, v kontextu potenciálních dopadů na evropské občany v oblasti, v oblasti ochrany ob osobních údajů, pokud se dostanu do třetích zemí. Mně zejména jde o e, spolupráci mezinárodní proti padělávání a tam je smlouva, která vzbuzuje obavy. Já mám zájem se tím zabývat dále a doufám, že i vy a že nám vrhnete více světla na e, tyto, tato mezinárodní ustanovení a i to, co má být vyjednáno. Děkuji, paní kolegyně. Další paní Zuber na e, minuty. Eh, děkuji, eh, pane předsedo. V nedávných letech jsme byli svědky celé vlny represivních opatření, eh, která byla vyvolána imperiální politikou, údajně zdůvodněnou bojem s terorismem, což podkopává právo na svobodu a demokracii občanů. Já mám velkou starost, eh, že informace, eh, které se dostávají do rukou CIA a že dohoda SWIFT často znamenají, že e, nevinní se stávají potenciálně vinnými a vše probíhá v rámci procesu, který není zcela transparentní. Osobní údaje mohou být e, někdy využívána k tomu, aby e, mě mohl být někdo sledován potenciálně, protože se podezírá, že se jedná o teroristu. A občan e, může být přece svoboden pouze, pokud jsou zaručeny jeho osobní svobody. A dále pan Paška na minu. Děkuji za slovo, vážený pan Děkuji vám za slovo, pane předsedo, vážená paní komisařko. Ochrana údajů občanů a institucí EU je garantována právními a smluvními dokumenty Unie jakákoliv ingerence třetích zemí do chráněných práv naší osob je nepřípustná. Proto jsme, podle mého názoru je nezbytné v zájmu udržení dobrých vztahů se Spojenými státy vést s nimi otevřený dialog, a to v zájmu o vytvoření lepších partnerských vztahů. Evropská unie zatím není kolonií USA a proto exteritoriální účinky amerických zákonů na území Unie nemůžeme akceptovat. Naši občané právem očekávají, že Evropská komise si je vědoma těchto základních pravidel a při vyjednávání v rámci regulačního dialogu dosáhne takovou dohodu s americkými partnery, která odstraní pochybnosti našich občanů a institucí o možnost, možných účincích zákonů FATCA nebo Patriot Act na jejich eh, život. Děkuji vám, pane kolego, a nyní paní kolegyně Bašesku na jednu minutu. Pane předsedo, vítám tuto debatu. O to více, že už jsme dnes diskutovali o lidských právech a jejich dodržování. Mám za to, že problém předávání údajů do třetích států musí být řešen vyváženě. Je třeba, aby se informace předávaly v zájmu boje proti terorismu, ale nesmějí být přitom porušena práva na ochranu soukromí a princip proporcionality, přiměřenosti. Připomínám debatu, které která byla vyvolána, když se vyjednávala dohoda PNR se Spojenými státy. Konečná, která byla podepsána 21.11.2011, obsahuje klauzuly v tomto smyslu. Údaje mohou být předávány pouze pro určité typy operací a pouze pro závažné trestné činy. Mezi zárukami, které jsou obsaženy v této smlouvě, stojí také to, že bude zajištěna větší transparentnost. Děkuji vám. A nyní paní Tykau. Děkuji vám, pane předsedo, paní komisařko. Děkuji. Já budu hovořit o PNR. Evropská unie znovu vyjednává bilaterální dohody, které se týkají jmen cestujících z USA, s Kanadou a z Austrálií. Parlament eh, právě analyzuje tento návrh dohody. Pokud jde o společné zpracování těchto údajů pro celou Evropskou unii, ale Evropská unie to je 27 členských států s 27 různými systémy. V dopravním výboru jsem žádala pro tuto dohodu velmi pevné záruky, pokud jde o ochranu osobních údajů. Sběr a uchovávání, skladování těchto údajů musí probíhat pouze na území Evropské unie, tak, aby se uplatňovalo evropské právo, aby to bylo v evropské jurisdikci. Pokud o tento systém registrace jmen cestujících, jak se komise ujistí, že to bude podle evropské legislativy? Děkuji. Děkuji jako poslední v rámci Catch paní Swinburne. Děkuji, pane předsedo. Znovu a znovu v rámci výboru Econ, když hovoříme o e, krátké prodeji a jiných záležitostech, tak narážíme na extrateritoriální povahu americké legislativy. EU se snaží udržovat otevřenou tržní politiku v rámci podpory obchodování, ale neustále hledáme odpovědi na to, co zde zaznělo. V rámci americké legislativy o finančních služb službách. Požadujeme stejnou váhu pro EU. Jsme nuceni začlenovat slovo eh, od slova eh, to, co považujeme za nevhodný jazyk eh, do eh, určitých právních aktů, ale opravdu nezdá se, že to, že nám Amerika zasahuje do zákonodárství, má nějaké konstruktivní řešení. Další potenciální problémy v Asii, Latinské Americe a tak dále musí být řešeny, aby to sloužilo i nám a nikoli pouze USA. Děkuji a nakonec vyzývám vítám vás, paní Redingová. Prosím, máte slovo na závěr. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s řečníky, že nastal nejvyšší čas, abychom položili na stejnou úroveň celou Evropu a 500 milionů občanů. Musíme jasně prohlásit celému světu i našim partnerům, že všichni musí respektovat zákon a že zákon, který eh, často byl přijat právě ve spolupráci eh, s touto sněmovnou, eh, plně platí na celém území EU. A možná jste už i sami byli svědky toho, že já jako komisařka, která jsem před vámi, jsem si často nebrala servítky a podtrhovala jsem i na různých fórech, že naše záruky, jež jsou zakotveny v našich zákonech, nemohou e, přijít k žádné újmě, jakmile e, jde o styky s třetími zeměmi. A proto právě už máme zákony, jež platí a my je i posílíme, tak, aby e, obsahovaly ještě lepší záruky, e, které potvrzují e, základně lidská práva našich občanů, Eh, my musíme se přesvědčovat, že i třetí země budou ctít evropské zákony, jakmile se usadí na evropské půdě. A proto jsem právě zde předložila, a to předkládám i parlamentu, právě nové přepracování eh, pravidel pro ochranu údajů, které původně pocházejí z roku 95 Mm, proto jste svědky toho, jak se rozvíjí politická diskuse v různých oblastech, eh, která by měla vést k tomu, že pravidla, které, s kterými přicházíme my, my se měla stát celosvětovým standardem. Eh, k dnešnímu dni vás chci ujistit, že pravidla pro ochranu údajů z roku 95 opravdu ještě nejsou vybavena určitými prvky, ale my je chceme posílit. Například porušování, případně monitorování v souladu s legislativou eh, v oblasti lidských práv, to je zatím v oblasti kompetence eh, členských států. My jako komise tam tu povinnost nemáme se tím zabývat, ale to se musí změnit protože eh, veškerá pravidla týkající se ochrany údajů by měla být zaváděna univerzálně, týkat se celé Evropy, což posílí jejich uplatňování. Dohody, které máme se třetími zeměmi, tady kolegové se zmínili například o SWIFTu, o eh, PNR, ty dohody by po Lisabonské smlouvě měly být potvrzeny i Evropským parlamentem. No a to samozřejmě zcela radikálně mění způsob, jakým se třetí země eh, staví k Evropské unii. Například eh, jde o eh, to, jakým způsobem se bude uplatňovat SWIFT, PNR rovněž je eh, v jednání a rovněž i nějaký zastřešující eh, princip by měl eh, přijít i do této sněmovny po té, co ho předjednám. Akta. To je další věc, o němž musí jednat i tento parlament, protože svoboda internetu je zabudována v této legislativě přesně proto, že už parlament eh, upozornil na tento aspekt. A protože opravdu problémy existují, a tady si dovolím odpovědět na dotaz položený eh, paní poslankyní, která se neustále táže na to vlastně základní, na tu základní věc. Je tady problém určitého střetu mezi dvěmi právními systémy, ke kterému dochází, což je vlastně záležitost mezinárodního práva. A to musí vždy pak v konečné instanci řešit eh, eh, tribunál v Hágu, protože se jedná o mezinárodní záležitost, ale my jsme se snažili novou legislativu už formulovat tak, aby byly tyto záležitosti jasné. E, když si přečtete bod 19, tak tam jasně cituji, že e, případné určité, určité ustanovení mohou porušovat mezinárodní práva, pokud jsou uplatňována extrateritoriálně a proto bude přenos údajů přípustný pouze v případě, že podmínky pro eh, tento přenos osobních údajů jsou ve třetí zemi splněny. Takže tím se musíme zabývat nad eh, a, a um, kromě eh, toho, že eh, zároveň budeme mít na zřeteli případný střed eh, zájmu či střed judikatur a rovněž kromě toho, že se budeme snažit naši evropskou legislativu provádět v rámci mezinárodního práva. Takže já tady počítám, vážení poslanci, s vaší podporou Eh, v té další práci na právním rámci pro ochranu osobních údajů a rovněž na tom, že se to musí vše naformulovat natolik jasně, aby bylo všem na slunce jasné, že pokud jsou v Evropě, tak platí pouze evropské zákony. Srdečně díky, paní komisařko, takže zdá se, že se nám podaří eh, uzavřít eh, naše zasedání včas. Děkuji všem kolegům za časovou disciplínu rovněž personálu a laskavě